Vážení kolegové, předpokládejme, že jsme tady všichni, kdo se chceme zúčastnit prvního bodu na programu jednání. Budeme tedy pokračovat ve včerejším jednání. Dostáváme se k bodu 9. Jde o naši obvyk, obvyklou výměnu názorů ohledně Brexitu za účasti předsedy řídící skupiny pro Brexit v Evropském parlamentu. Žádného jiného člena, kromě mě, z této skupiny tady nevidím, takže možná zahájím tento bod eh, já tím, že zmíním některé důležité věci. Nejprve bych tedy chtěla říci, co už asi víte, k čemu došlo v prosinci, to byl značný pokrok. Dospěli jsme k dohodě, pokud jde o posouzení dosaženého pokroku, který je označován za dostatečný, abychom mohli postoupit v celém procesu dále. A myslím, že Guy Verhofstadt vám eh, záhy sdělí podrobnosti eh, ohledně vyjednávání s britskou vládou. A dále bych chtěla říci, že nadcházející údobí bude e, značně komplikované, možná ještě více než to, kterým jsme si právě prošli, protože budeme muset e, obsáhnout e, obrovské množství práce a to paralelně. Jako AVKO čekáme na právní text dohody o vystoupení na základě takzvané společné zprávy a doufejme, že Eh, do toho textu budou postupně zapracovány další záležitosti týkající se vystoupení. Kromě toho, ty nadcházející týdny budou vyžadovat eh, to, abychom vystupovali jednotně jako evropské instituce. A jak jsem řekla na poslední plenárce, myslím si, že to je také ta doba, kdybychom měli zvažovat užší spolupráci s dalšími partnery, především pak s radou a členskými státy. Ta uší spolupráce si myslím, že bude opravdu velice důležitá. Rovněž chci uvést, že je potřeba, abychom se nyní více věnovali otázce vzájemné provázanosti všech těch paralelně se vyvíjejících záležitostí. Teď mám na mysli eh, to přechodné období, budoucí vztahy, pak ta smlouva eh, o vystoupení. To přechodné období, to si myslím, že je velice důležité pro nás, hlediska AVKO. A v neposlední řadě, jako AVKO, a doufám, že dnešní jednání koordinátorů eh, nás v tom posune, tak jako AVKO tedy budeme nadále fungovat jako platforma pro otevřenou diskuzi o Brexitu, ohledně toho, čím jsme prošli, co nás čeká a myslím si, že vstupujeme do období, kdy skutečně ten čas bude mnohem důležitější než kdekoliv dříve. Budeme mít opravdu velice málo času na to, abychom zajistili, že vše eh, správně mm, postupuje a že všechny instituce vystupují za EU jednotně. Takže to na úvod. Teď už bych předala slovo koordinátorovi za Evropský parlament Guy Frhofstadtovi. Guy, vítejte můžete se posadit vedle mě či mezi naše poslance. Já myslím, že se mi tady sedí velice dobře, je to úplně uprostřed eh, celého sálu, takže z hlediska zvuku si myslím, že to je ještě lepší, než kdybych seděl vepředu. Takže děkuji, paní předsedkyně. Mohu v podstatě pouze potvrdit, co jste řekla. Od té doby, co byl schválen, co byla schválena ta zpráva o pokroku, vyjednavacími týmy a od té doby, co padlo rozhodnutí rady přistoupit k druhé fázi vyjednávání, jsme se začali připravovat na tři klíčové záležitosti. Předně jde o to formalizovat a přeložit eh, tu zprávu o pokroku do eh, právního textu dohody o vystoupení s tím, že vezmeme v potaz občanská práva, irskou otázku a finanční vyrovnání. Neznamená to, že by ovšem toto byly tři jediné problémy. Jsou to jenom klíčové záležitosti. Kromě nich je tady dlouhý seznam nevyřešených problémů, o kterých je potřeba, abychom diskutovali v rámci dvou negociačních eh, týmů a to samozřejmě probíhá i právě nyní a je třeba to zohlednit v dohodě o vystoupení. Například Euratom, to je jeden z problémů, který se musí vyřešit ještě předtím, než se eh, ta smlouva nějak formalizuje. Musí to být v té smlouvě obsaženo. Kromě toho je zjevné, že eh, až eh, i když dosáhneme té dohody o vystoupení, tak nebudeme mít eh, vše hotovo, protože aspoň pro parlament jsou tady další otevřené otázky a my bychom rádi je upřesnili v té dohodě. To je jednak otázka těch občanských práv, kterou jsem již zmiňoval a zmiňovali jsme to vždy ve všech našich usneseních. Ale co je důležité u občanských práv, eh, není jenom to, mm, o jaká práva se bude jednat, protože ten hlavní problém, myslím, vyřešen už byl. V podstatě jenom eh, manželé do budoucna mm, budou tímto způsobem eh, ošetřeni, ale je tady hlavně procedurální problém. Jde o postup, kdy 3 miliony evropských občanů musí podat žádost prokázat, eh, že mají povolení, že mají například řidičské oprávnění a tak dále. S tím, že ministerstvo vnitra to nakonec vše může odmítnout, a nebo se uvažuje o jiném, spíše mm, jiném procesu, řekneme automatickém prohlášení ze strany eh, dotčených eh, občanů, A někteří eh, dokonce eh, říkají, že proč by to vlastně nemělo celé proběhnout kolektivně, proč by, řekněme, eh, Evropská unie neměla schromáždit automaticky jména těchto občanů, kteří v Británii žijí. Takže ten postup se musí vyjasnit, musí být zapracován do té smlouvy o vystoupení a je naprosto zásadní jak pro výbor AVKO, tak i pro výbor Jury, Libe a EMPL, aby provedli analýzu toho postupu, který eh, se zapracuje do smlouvy o vystoupení. A mohu vám říct, paní předsedkyně, že my jsme společně už požádali evropského vyjednavače, aby nás pravidelně informoval ještě předtím, než bude zveřejněn ten právní text a že nám jde zejména o ten postup, který bude zvolen u občanských práv. A myslím si, že by bylo dobré, když nevím, jak to přesně zorganizovat, je to na vás eh, zvážit to, eh, že by se ten předběžný text eh, s AFKem konzultoval předem. Samozřejmě, že toto není konečné stanovisko, protože konečné stanovisko se může dát až v okamžiku, až AFKO e do, obdrží celý ten balíček, ale myslím si, že by nebylo špatné, kdyby AVKO mělo k dispozici předběžný text a e, že by vás vyjednavací tým tímto způsobem konzultoval. Byť by to nebyl e, žádný formální proces, protože formální proces samozřejmě může proběhnout až úplně na závěr, až e, po tom říjnu 2018, tedy v závěru letošního roku. Druhý velký úkol, který před sebou máme, a s nímž se budeme muset vypořádat při jednání, to je dohoda o přechodné fázi. Tato dohoda snad bude v příštích měsících uzavřena ještě předtím, než začnou vyjednávání o budoucích vztazích. Pokud jde tedy o to přechodné období, tak rada k tomu vydala mm, materiál, který byl prověřen i řídící skupinou pro Brexit a ten je v souladu s pokyny a s návrhy Evropského parlamentu, které jsme sformulovali a schválili se na plenárce ve třech usneseních. Tím přechodným obdobím mám na mysli jaksi úplný přechod ve všech oblastech, v pouze eh, selektivní výběr některých eh, záležitostí. Jediné, co je jiné, je, že Velká Británie již nebude v té době zastoupena v institucích a při rozhodování, což například znamená, že nebude v komisi, nebude v parlamentu, nebude v Evropském soudním dvoru mít své zástupce ani v účetním dvoru, ani v jakémkoliv jiném orgánu Evropské unie. Takže ten přechod Eh, v těch pokynech, jak je naformulován, znamená kontinuitu členství, aniž by bylo možné, aby se Británie podílela na rozhodování o AKI. Tak takto to stanoví pokyny a to si myslím, že je velice důležité, protože o tom se hodně diskutovalo v posledních měsících. Například ten nový systém, který začne fungovat pro nové občany, pro občany EU, kteří žijí v Británii, začne platit až po vystoupení a až po ukončení přechodného období. Návrh na přechodné období bude fungovat až do prosince 2020. Zatímco parlament první prvním usnesení, jak se pamatujete, byl trochu flexibilnější ohledně této věci a říkal, že maximálně tři roky může platit. Ten návrh, který je nyní na stole, má platit do prosince 2020, byť je tam možná určitá flexibilita a není to opravdu nějak vytesáno do kamene, že to musí být nejpozději do 30. prosince 2020, možná to může být o několik měsíců později, každopádně je tam určitý časový limit na několik málo příštích let a ohledně obsahu se už vlastně nevede žádná diskuze, musí se to týkat celého AKI, nic jiného není možné s tím, že tedy Británie již nebude mít zastoupení v evropských institucích. A pak je tady ještě třetí úkol, který budeme muset eh, v nejbližší době řešit, a to je od března dále, nebo od dubna dále, budeme muset vést diskuzi o budoucích vztazích. Jakmile se dohodneme na tom přechodu, tak musíme jednat o budoucích vztazích. A v tuto chvíli se v této oblasti snažíme připravit společně s radou a paralelně s těmi dalšími procesy Ohledně toho, co si myslíme eh, o tom, jak by měly ty blízké vztahy mezi eh, Spojeným královstvím a EU do budoucna vypadat. Zatím to probíhá tak, že komise organizuje semináře za zavřenými dveřmi. Na nich se podílí pracovní skupina eh, Rady a parlamentu pro Brexit a Vždy to má stejný obsah. Řeší se veškeré kapitoly, které budou při budoucích vztazích důležité. To znamená obsah, doprava, letecká přeprava, to je otázka, nebo otázka rybolovu, národní bezpečnosti, vnější bezpečnosti, obrana, zahraniční vztahy a tak dále a zpráva těchto oblastí. Evropská komise vždy při těchto jednáních za zavřenými dveřmi, která jsou jaksi eh, vedená separátně, nějak eh, se tady parlament eh, s radou nesetkává. A my tam vysíláme i naše dotčené předsedy výborů na ty semináře a kromě toho také koordinátory těch skupin, které jsou zastoupeny v naší řídící skupině pro Brexit. Ta práce už začala, tak třeba včera proběhl proběhlo jednání s komisí o letecké dopravě, zároveň také o rybolovu. A ve středu plánujeme jednání vnější bezpečnosti a záležitostem vnitra a otázkám národní bezpečnosti. Pak je tady velice důležité téma státní zprávy a tady si myslím, že by určitě eh, AFKO mělo být eh, na těch seminářích zastoupeno. Jde o zprávu všech těch mm, celého toho balíčku a celé té dohody a provádění budoucích vztahů. Jakým způsobem to bude zpravováno, je evidentní, že ta zpráva bude muset být nastavená nějakým jiným způsobem, protože Británie už nebude členem a budou, bude potřeba zohlednit ty budoucí vztahy. A tento seminář je teprve naplánován, zatím nebylo stanoveno žádné konkrétní datum. Takže my se snažíme za parlament připravit eh, nové usnesení. Naplánováno je na komisi předsedů 8. března a na plenárku by se to mělo dostat eh, také v březnu a tam popisujeme naši představu budoucích vztahů mezi EU a Británií už jsme to trochu obecněji nastavili v tom prvním usnesení, jak se vzpomenete, a v tom druhém a třetím jsme to také zmínili, že bychom chtěli zajistit provádění článku 217 eh, smlouvy, abychom měli dostatečnou flexibilitu pro stanovení budoucích vztahů. Ale je jasné, že se nesmíme omezit pouze na, na tato usnesení. My už jsme dříve řekli, že vnímáme celou záležitost jako rozdělenou do čtyř pilířů, že tam v té smlouvě musí být eh, pilíř eh, obchodu, ekonomiky, pak tematická spolupráce v oblasti školství, vzdělávání a tak dále, třetí pilíř vnitřní domácí bezpečnost, záležitosti vnitra a čtvrtý pilíř eh, externí dimenze, to znamená obrana, zahraniční vztahy a tak dále. Kromě toho, ale bude potřeba, abychom v tom usnesení jasně vyjádřili náš názor na to, jak si myslíme, že by ta spolupráce v těchto záležitostech měla probíhat, ať už jde o ekonomiku, zahraniční vztahy a tak dále. To by mělo být obsahem toho nového plánovaného usnesení a společně s tím usnesením a těmi pokyny, které chystá rada schválit 23. března, my se budeme snažit s tím naším usnesením tedy přijít dříve, a máme plenárku plánovanou zhruba v polovině března, a tím pádem bychom měli mít to usnesení schválené, tedy dřív než rada. A při přípravě usnesení zapojíme samozřejmě všechny výbory a role AVKO bude naprosto klíčová a pokusíme se tam vyjasnit, jak bychom tedy si představovali provádění těch budoucích vztahů. Takže to je tedy za mě takový přehled paní předsedkyně ohledně aktuální situace. Myslím, že se dostáváme teď do té obtížnější fáze. Všichni se stěžovali na to, jak první fáze byla komplikovaná, ale já si myslím, že ta druhá fáze byla, bude ještě mnohem obtížnější a intenzivnější a je potřeba abychom dospěli k nějakému balíčku, kde bude jednak ta smlouva o vystoupení, jednak ta dohoda o přechodu, což je součást vlastně dohody o vystoupení podle článku 50, takže ta dohoda o přechodu nebude vlastně samostatný dokument. A třetí věc, ke které musíme dospět, to je politické prohlášení ohledně budoucích vztahů s Velkou Británií. A ještě jedna zajímavá věc. Náš protějšek v radě tedy vlastně těch 27 šéfů států a vlád, eh, chce, aby ta politická deklarace byla co možná nejpřesnější, aby jaksi protistrana věděla, co kupuje, až eh, svolí eh, k této celkové dohodě. Takže to politické prohlášení bude formulováno buď to jako ano, ne, mm, příloha k dohodě o vystoupení Vůbec je to zajímavé, že to bude jako příloha k té dohodě o vystoupení, protože v tom případě tam sehráváme svou roli, máme možnost se k tomu vyjádřit. Nejenom k té dohodě o vystoupení, o přechodu, ale i k té samotné příloze, eh, v níž bude obsaženo to politické prohlášení o budoucích vztazích. Děkuji. Thank you very much, Guy, and I would like now to start. Děkuji mnohokrát a teď bych chtěla začít eh, koordinátory. George, prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji za velmi jasné, zřetelné vystoupení pana Verhofstadta. Já bych měl pár takových specifických otázek. Nejprve otázka toho vedení, governance. Ten systém má být tedy v podstatě funkční v okamžiku, kdy dojde k vystoupení. Čili v podstatě by se měl vztahovat i na to přechodné období a v podstatě by to mělo být tedy založeno na dlouhodobějším pohledu. A já bych chtěl vědět, zda máte nějakou zpětnou vazbu od vašich eh, protějšků z Británie na toto téma. A další otázka. Vy jste nezmiňoval otázku v podstatě, jak to bude vypadat v soudní oblasti, protože víme, že ten Evropský soudní dvůr je skutečně takovou eh, nepřekonatelnou hranicí pro Brity. Je to velmi obtížné tedy a složité i v rámci Británie, i v rámci Unie a tudíž bych chtěl vědět, jak v podstatě probíhá tedy jednání na toto téma ohledně tedy těch soudních záležitostí, jaké mechanismy, jaké postupy by měly být zavedeny. A potom ještě ta poslední věc, tedy to politické prohlášení, o kterém jste hovořil, pokud je o budoucích vztazích s Británií. Je to v podstatě prohlášení pouze na úrovni nejvyšších představitelů vlád, anebo se o tom bude také jednat v národních parlamentech? Čili to by bylo asi vše k těm otázkám, které jsem chtěl položit. Chcete ještě více otázek? Ano, možná Mercedes by se teď mohla přihlásit. Čili v podstatě jde o to, jestli ještě další koordinátoři by si chtěli vzít slovo. Pokud jde o ty otázky, které teď zazněly, to je jistě velmi zajímavé. zajímavé. Já se v podstatě k něm tedy nebudu vracet, protože jsou velmi důležité, ale už tedy byly položeny. Já bych měla jenom takový dotaz, abych lépe pochopila tu dohodu, která se zde rýsuje pro dohodu o vystoupení. Otázka tedy volného pohybu eh, anglických státních příslušníků. Bylo to vyřešeno? Jakým způsobem tedy budou mít volnost pohybu po Evropě a pokud jde o otázku té dohody o přechodném období, tam si myslím, že je to poměrně jasné. Teď pokud je o to politické prohlášení, to by v podstatě bylo jádro, řekněme, budoucí smlouvy. Budoucí smlouva by měla být smlouvou smíšenou, je to tak. Naproti tomu ta e, smlouva o vystoupení by v podstatě měla být pouze na evropské úrovni samozřejmě tedy schválena radou a tedy Evropskou radou na té politické úrovni a nejenom v podstatě politicky a také tedy e, schvalovací procedura v Evropském parlamentu. Je to tedy myšleno tímto způsobem. A pokud jde o budoucí tedy zprávu governance, já bych měla také otázku, bude se to týkat také toho období, ve kterém po vystoupení budeme vyjednávat konečnou smlouvu o těch čtyřech bodech, které si zde zmiňoval. A to by tedy už byla potom mezinárodní smlouva, pokud jsem tomu dobře rozuměla tak by to nemělo odpovídat stejnému vzoru, jako jsou třeba e, země typu Norska, tedy nějakém těsnějším kontaktu, spíše tedy model jaksi kanadský pro tu oblast ekonomickou a nový model tedy pro ty zbývající oblasti. Zřejmě zatím ještě k tomu nemáme žádný precedens, žádný tedy jiný konkrétní příklad. Čili by se to nějakým způsobem ještě muselo nově definovat. To tedy byly mé otázky a mnohokrát děkuji. Myslím si, že ta práce, kterou jste odvedli, je opravdu velmi dobrá, velmi uspokojivá pro nás, pro všechny. Pan Dažudevský. Pan Ujezdovský. Já bych se chtěl zeptat eh, na pana, eh, poslan, eh, pana poslance Forostata na jednu věc. Jde o, o návrh právního textu té dohody, kdy už bude mít prostě právní fazónu. Kdy očekáváte, že to nastane? Očekáváte, eh, že to bude vypracováno jako celek nebo po částech? A, a budeme te, eh, moci sledovat eh, přesné formulace kousek po kousku. Čili jde o harmonogram a o vyjednávání o definitivní podobě dohody. Děkuji, paní Spinelli. Grazie innanzitutto. Ano, děkuji mnohokrát. Pan kolega Verhofstadt ve svém vystoupení skutečně řekl mnoho zajímavých věcí. Já bych za to chtěla poděkovat a je to příležitost vrátit se k určitým bodům ve vyjednávání, které jsem měla na starosti, protože za zásadní pokládám otázku právní bezpečnosti pro britské občany a také pro evropské občany. Pokud jde tedy o celý soubor práv, která jsou dnes předmětem tedy záruk daných v evropském právu a Evropský soudní dvůr také půjde tímto směrem, nicméně parlament si uvědomuje, že některé otázky zůstávají otevřené předtím, než bude uzavřena dohoda o vystoupení. Čili my jsme tady stanovili skutečnost, že eh, to jednání postoupilo dostatečně, ale teď půjde tedy o to najít skutečně možnost zpracovat dohodu o vystoupení, ve které budou obsaženy všechny ty nejdůležitější prvky, abychom eh, splnili výchozí slib podle kterého se v podstatě nemělo tedy nic změnit v životě těchto občanů, o kterých jsem teď hovořila. Vstupujeme teď do nové fáze vyjednávání, budeme jednat o velmi složitých otázkách mezi jednotlivými stranami, ale půjde o to, aby veškeré nejistoty, které ještě přetrvávají, pokud jde o otázku práv občanů, mohly být vyřešeny co nejrychleji, abychom těmto občanům mohli skutečně tedy zajistit, aby to nebylo diskriminační, aby to bylo skutečně řešení celkové, jak tedy také bylo řečeno v závěrech z posledního jednání rady. Já bych se chtěla věnovat některým těm otázkám, které jsou obsaženy v usnesení něco tady v podstatě už Gy říkal. Otázka tedy rozšíření práv na budoucí partnery, prohlášení tedy o statutu a také tedy závazný jak si statut, pokud jde o rozhodnutí soudu evropského ve vztahu k občanům a také otázka tedy budoucího volného pohybu eh, občanů Spojeného království v rámci evropského prostoru, v rámci EU práva tedy a postupy e, jsou často v podstatě na určité synonymické bázi pojaty. A já si osobně myslím, že jsou tady ještě další věci, kterým bychom se mohli věnovat a chtěla bych vás vyzvat, abyste si přečetli technickou poznámku srovnávací z 8. prosince, kde v podstatě je uveden podrobný seznam otázek, u kterých byl dosažen konsensus a zejména bod 58. A pokud jde o tu část další otázky, tam byla v podstatě zdůrazněna celá řada bodů. Zdůraznila to tedy e, zejména britská vláda a jsou to tedy otázky, které leží poněkud mimo rámec toho hlavního jednání, například eh, vysílání pracovníci otázka dosahu ekonomických práv, otázka sociální pomoci, eh, zdravotnictví. To jsou body, které by rovněž měly být zahrnuty do té budoucí dohody o vystoupení. A chtěla bych také zdůraznit ještě dva další požadavky parlamentu, které jsou v té společné zprávě prosincové rovněž uvedeny. současné vyjednávání by nemělo být příležitostí k tomu, aby se snižovala úroveň ochrany a záruk, které dnes v Evropě máme. Myslím zde na jednu věc a ráda bych na to slyšela reakci pana Verhofstata. A to je tedy možnost naznačená komisí, aby členské státy v počtu 27 mohly podávat stížnosti týkající se řízení týkajících se statutu, který by stanovila britská vláda na základě principu eh, reciprocity. Je to odstavec šesté společné zprávy. Myslíme si, že by se zde v podstatě nemělo vycházet z nějaké dichotomie mezi tedy současným a budoucím, jak je to v tom eh, odstavci 6 řečeno, měla by tam být tedy určitá jaksi příslušná vhodná míra té ochrany stanovena na základě legislativy Unie. Jsme vycházeli z určitého um, reálného očekávání eh, možnosti naplňování evropského občanství. Půjde tedy o určitou stálou, trvalou ochranu dnes i zítra. A myslím si, že v tomto ohledu bychom tu situaci měli skutečně se snažit udržovat. A tím dospívám ke svému závěru. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou dvě nebo tři takové hlavní myšlenky v oblasti té zprávy, což je podle mne skutečně velmi důležitý Eh, bod, který mě zajímá z titulu mé práce koordinátorky v AVKu. Ano, děkuji mnohokrát a paní James a potom Martina Bihobony a další kolegové. Myslím už nikdo jiný, čili můžu uzavřít seznam, prosím. Děkuji mnohokrát a přeji vám všem hezký nový rok. Jsem ráda, že teď mám příležitost vám to popřát Pane Verhofstadte, vy jste hovořili o určité aktualizaci. Když se teď podíváme na eh, to, jak vypadá dnešní tisk v Británii, tak v podstatě pokud jde o BSG, se říká, že Spojené království v podstatě by mělo mít právo na určitý eh, statut obdobný Norsku a já bych v podstatě chtěla vědět, když se podíváme na tedy parlamentní zástupce, kteří v podstatě nám dávají tedy určitý jiný přehled, tak bych chtěla v podstatě vědět, jakým způsobem se informují právě média v Spojeném království o tom, jak vlastně jednání postupuje. Já bych se chtěla zeptat, zda je možné v podstatě, aby BSG skutečně hovořilo jedním hlasem, aby zde existoval nějaký jednotný dokument, aby nezaznívaly protikladné uh, Eh, řeči. A pak je tady další věc. Pane Verhofstate, vy jste tady hovořil o otázce práv občanů, což je velmi důležitá věc. Nicméně způsob, jak je to vnímáno ve Spojeném království, možná k tomu můžete něco říci, je, že premiérka Mayová v podstatě uvažuje o nějaké možnosti z odděleného tedy e, způsobu dohody pro ty občany zhruba milion, kteří tedy žijí na území jiných států, než je Spojené království. A potom máme tedy ty evropské občany, kteří žijí ve Spojeném království ale já v podstatě tedy chci hovořit o těch, kdo e, právě žijí a pracují v kontinentální části Evropy. Je to zhruba milion až milion a půl lidí. A chtěla bych říci, že je velmi důležité, abychom si uvědomili, že to, co tedy říkala premiérka i vláda ve Spojeném království, v podstatě Evropská unie nebere příliš v potaz, čili bych chtěla vědět, jak ty věci si opravdu stojí s nějakým zřetelnějším způsobem. A pak je tady otázka budoucích vztahů. My máme v podstatě přehled o tom, co říkal pan Macron při návštěvě ve Spojeném království minulý týden a co říká pan Barnier, pokud jde tedy o ten vyjednávací proces v rámci jeho týmu. Můžete říci, proč tady to vypadá, že v podstatě jsou ty věci neúplně jednoznačně stejně pojímány na té první straně, kterou jsem jmenovala, a na té druhé. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A teď Martina Anderson. Děkuji, paní předsedkyně, a chci také e, poděkovat Chýfrostatovi e, za ten e, přehled, který dnes nastínil z dopoledne. Jedna věc, která mi tam chyběla, a byl odkaz na Irsko a, a to, co se na té řídící skupině ohledně Irska dělá je zjevné, že to je eh, zvláštní eh, téma. Pořád jsou tady eh, rozpory, pokud jde o společnou zprávu, nedostatečná jasnost. Je to dvojznačné takové? Je jasné, že v té zprávě to chybí. Čili až se bude mm, promítnout do právního textu, tak by bylo dobré přečíst si to jasně, abychom si zjistili, eh, jestli eh, britská vláda opravdu chce eh, promítnout své závazky do právního textu. Asi vám nemusím připomínat na tomto výboru, protože hm, vy to dobře víte, že tady existuje velkopáteční dohoda a že potřebujeme na ní odkaz v těch jednotlivých usneseních na všechny její části. Myslím si, že tady určité nebezpečí že mimo tento výbor, ale eh, lidé úplně nechápou, eh, v čem to spočíval. A hovořila jsem s eh, řadou zdejších poslanců i s dalšími poslanci, abych vysvětlila ty jednotlivé složky té velkopáteční dohody a proto se chci zeptat té řídící skupiny pro Brexit, nebo eh, žádám ji spíš o to, aby mm, mm, nepřipustila eh, jakékoliv eh, zmenšení práv lidí v Severním Irsku, pokud jde o mezinárodní dokumenty, tak všichni dobře vědí, že ten dokument byl uložen u OSN, strany řekly, že je budou, jej budou dodržovat a, a že Severní Irsko má trochu jiný ústavní rámec díky eh, tomuto dokumentu a my víme, a Dan bude hovořit o mně a po mně a nemusím a, eh, vám připomínat eh, stanovisko DUP před 20 lety, tehdy byla proti a, a říkala, že je třeba, aby se proti tomu hlasovalo. Takže lidé jako já a většina lidí v Jirsku na severu, na jihu, na západě a na východě Eh, jsme tehdy byli ve většině a doufám, že budeme i teď. Takže eh, parlament musíme podporovat v jeho eh, snahách o to, aby se žádné umenšení práv neprojevilo, tak abychom mohli říct jasně, co to znamená zachovat velkopáteční dohodu ve všech ohledech. Důležité je postarat se o to, aby Charta základních práv eh, platila i v severu, například, aby to, eh, že eh, ti, kteří tady na severu, hm, ti ze severu hm, měli hlas tady v parlamentu, a že budoucí složení parlamentu, k tomu se taky bude dělat zpráva a tím se musíme zabývat. Ta výměna, která tady proběhla původně na straně rady, když eh, rada tedy dávala eh, mandát komisi, tak to bylo eh, jasné. Hovořilo se tam o mm, území, hovořilo se tam v zásadě o Gibraltaru, to všichni víme, ale hlavně šlo o to, aby se tohle uplatňovalo eh, na eh, všechny oblasti, eh, za které britská vláda odpovídá nebo na který má pravomoc. Proto chci apelovat na vás a i na ostatní v tomto výboru, že je třeba, aby tady byl hlas Evropském parlamentu, který bude zastupovat 1,8 milionů lidí na severu, kteří mohli eh, díky velkopáteční eh, dohodě říkat, že jsou Irové, Britové nebo obojí. Čili eh, mají právo být Irové a díky tomu mít irské pasy, evropské pasy. Nešli jsme do Fidži ani do jiné země a díky velkopáteční dohodě tento výbor musí zajistit, aby se dodržovalo to, co eh, se schválilo také v eh, různých eh, usneseních. Byl to mírový proces, politický proces s dohodou, která měla mezinárodní podporu a Evropská unie sehrála svoji úlohu. Takže žádám o to, aby ti, kteří se zabývají složením EU, aby zajistili to, aby v této zprávě eh, se dostala také místa eh, severu, a, mm, ale primárně, a to říkám eh, Chymu tady a řízí skupině pro Brexit, je třeba se postarat o to, aby nebyla umenšena práva severanů. Nezapomínejme, že před 50 lety, před tímto rokem, ten konflikt, kterým jsme si prošli a bylo tam hodně zraněných, hodně bolesti. Začalo to v roce 68 kvůli upření občanských práv. Takže postarejte se o to, aby tento výbor a tento parlament nás nedotlačil do bodu, kdy se lidé budou myslet, že jsou jim upírána a občanská práva, politická práva eh, ještě o 50 let později. Děkuji Martina a eh, Michal Děkuji Michal Bony. Eh, děkuji vám za přesný popis a informování o stavu věcí. Jenom eh, jedna věc k občanským právům. Myslím si, že musíme eh, mnohem silněji tlačit na to, aby to řešení bylo co eh, nejjednodušší. To je velice důležité pro občany, že hovoříme tady o procedurách. A potom tady také musíme pamatovat na monitorování. V té dohodě je popsáno na obou stranách, kdo bude tedy mít monitorovací instituce a pravomoci, ale eh, je třeba eh, mít eh, určitý dohled nad dodržováním práv občanů na obou stranách. To musí být součástí naší budoucnosti. Děkuji, Jan. Jako poslední vystoupí Dan Doc. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem mnohokrát říkal na plenárním zasedání, že budoucí vztah eh, mezi Evropskou unii a Velkou Británií by měl být založen na spolupráci, přátelství a dobrých sousedských vztazích. Měl by to být dobrý sousedský vztah tedy. Eh, Severní eh, Irsko je nedílnou součástí Velké Británie a ta se rozhodla opustit instituce Evropské unie, byl to výsledek demokratické volby a mělo by to být respektováno. Ale jsem ráda, že právě dnes přichází zpráva o tom, eh, že eh, Británie eh, že, že, že britské nestáhne i jednotky z Německa, pokud budou třeba na ochranu Evropy. To je spolupráce, kterou doufám budeme pokračovat, která doufám bude pokračovat i v nadcházejících letech. Já bych byla ráda, abychom se posouvali vpřed bez zbytečných odkladů a doufám, že nebudou eh, vznikat žádné falešné problémy, které nám budou eh, bránit tvořit eh, takový vztah, jak pokud jde o hospodářství, tak bezpečnost, výzkum a vývoj a dalších aspekty života, které jsou pro nás všechny tak důležité. Já, já, já čekám. Tady probíhá hodně konverzací v místnosti. Mohli bychom, uh, uf, prosím, uh, vytvořit prostor pro řečníky. Ti z vás, kteří potřebujete hovořit, prosím, odejš, o, odejděte. Kolegové, já udám ještě pětiminutovou přestávku uh, před hlasováním a to můžete probrat všechno, co potřebujete ještě před tím hlasováním. Dajen, promiňte. Děkuji. Pokud je o Severní Irsko, tak je několik věcí o kterých jsem chtěl hovořit eh, na našem výboru. Eh, ta příslušná dohoda eh, uznala, jak jsou důležité vztahy mezi severem a jihem a také mezi východem a západem. Je nesmírně důležité, aby tohle všechno bylo respektováno. A v tom textu, který se teď zapisuje. Eh, ústavně a hospodářské ten nejdůležitější eh, vztah eh, Severního Irska je s zbytkem Velké Británie. Pokud jde o Martinu a, mm, a její podporu nebo nepodporu Belfastské dohody, já jsem nehlasovala pro tuto dohodu. Řada lidí u nás pro ní nehlasovala. A nehlasovali jsme pro ní, protože eh, spojovala ty eh, eh, s obou částí země. Umožnila hm, těm, kteří spáchali ty nejohavnější zločiny, aby dostali se z vězení předčasně. Čili neodpikali si to, co měli. Čili já jsem pro Belfátskou dohodu nehlasovala, to je docela jasné, ale Belfátská dohoda nás také nedostala tam, kde jsme teď. Měli jsme Belfátskou dohodu, eh, svatojivskou dohodu a potom ještě jednu dohodu. Eh, a, a možná a tento výbor eh, by měl tedy přihlednout ke všem z nich. A pokud jde o mm, další křesla pro Severní Irsko, tak já bych byla ráda, Eh, abyste eh, eh, uznávali svrchovanost Velké Británie, stejně jako u Španělska a Katalánska. Děkuji, Já nevím, jestli vás všichni chtějí poslouchat, ale můžete to zkusit. Já mám takový dojem. Můžu, mohl bych hovořit o spoustě jiných témat, ale nikdo by si toho nevšiml, říká paní předsedkyně. Ano. Tak já každopádně se pokusím stručně zareagovat na čtyři věci, o kterých hovořil pan Šepflin, eh, Mercedes i Barbara Spinelli. A, a sice o otázce e, vládnutí. Tady jde o eh, to, jak to bude uspořádáno po e, transformaci. Během transformaci, hej, tak tam je to stanoveno e, ve smlouvě v AKI. Není tedy třeba a, tohle znovu nějak vymýšlet. Tam to bude e, jasně podle AKI kominotér. Nicméně by bylo možné, a možná to bude nezbytné, že eh, se budou pořádat eh, konkrétní konzultace mezi Evropskou 17 a mm, Británií během toho transformačního procesu. Například pokud eh, oni už nebudou ve výboru, který se bude týkat některých orgánů, který projednává některé věci, tak možná budou muset probíhat určité konzultace z Británii. Já nevím, jestli, by, jestli tohle odpověď, eh, nebo tahle odpověď někoho zajímala a myslím si, že to byla správná odpověď na otázku pana Šeflina. Potom k eh, eh, právnímu dohledu. Tak samozřejmě tím bude Evropský soudní dvůr během transformace a po transformaci. Po přechodném období bude třeba specifický systém. Jaký, to vám dnes dokážu říct protože to zcela eh, závisí na eh, budoucích vztazích a eh, na nepřekročitelných hranicích, které Británie nakreslí. Například pokud stanoví, že nemůže být dohled ze strany Evropského soudního dvoru, tak nebude třeba asocia- nebude možná asociační dohoda typu s Ukrajinou, protože tam je ten dohled ze strany soudního dvora klíčový. Nebo jiný příklad. Například nebude možné, eh, aby eh, existovala celní unie, pokud Británie eh, řekne, že chceme plnou svrchovanost. Potom mm, není celná unie možná, protože celní unie je možná, protože celní unie rozhoduje a vyjednává o obchodu. Takže to budou hranice Británie, která si narýsuje rozhodne si tím, eh, jaký typ vztahu budeme mít. A za druhé také, jak bude definován ten nezbytný soudní dohled. Pokud je o dohodu a o budoucích vztazích, tak eh, samozřejmě to bude pravděpodobně eh, smíšené. Potom ještě důležitá věc pro uh, eh, pana Jamesa a, a Mercedes Bresso, britští občané. Od prvního obč- dne jsme říkali, že je nezbytné, aby uh, více než milion uh, britských občanů, kteří žijí na kontinentu uh, i nadále, uh, si zachovali svá práva. A například, i když uh, budou mít uh, povolení pobytu v jedné zemi, tak uh, aby to uh, platilo ve všech 27 zemích. Čili od začátku um, my hájíme uh, jejich práva, hmm, stejně tak jako o práva 3 milionů evropských občanů v Británii. Pro nás už to mohlo být dohodnuto. Pro parlament není eh, problém. Parlament od začátku říkat, že pro eh, více než milion britských občanů ty si musí zachovat svá plná práva i na pobyt celé 27. A není nezbytné pokaždé, až se budou stěhovat do jiné země aby eh, žádali eh, o nové eh, povolení. A myslím si, že nakonec takto ta dohoda dopadne. A potom poslední věc. Paní Anderson. Ona dobře, aby, aby věděla, co děláme v Jirsku, abych to řekl úplně přesně. Hm, Barbara Spinelli také. Tam problém o občanů je v pořádku, problém je eh, v procedurální. Myslím si, že není špatné, i když eh, by eh, možná s ním mohly nastat formální problémy. Nebude špatné, aby neformálně AFKO bylo konzultováno ještě před, tedy co nejdříve, až bude dohoda o odstoupení tedy sformulováno. Děkuji. A také děkuji eh, kolegům, eh, které to nezajímalo. Děkuji, kolegové. Nyní se dostáváme k hlasování. Poprosím koordinátory, aby mi dali najevo, zda potřebují ještě tři minutky, aby se zorganizovali, anebo zda můžeme přistoupit k hlasování rovnou. Nikdo nic neříká, takže začneme rovnou hlasovat. Sorry. No. Uh, Kdybychom si mohli dát dvě minutky, prosím. Paní předsedkyně, je tady žádost od jednoho z kolegů udělat se dvouminutovou pauzu, takže skutečně ty dvě minuty vám dám, prosím.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 ještě hovoří, aby se utěšili. Pokud potřebujete pokračovat eh, v konverzacích, tak se prosím přesuňte na chodbu. Dostáváme se k bodu 10 na programu jednání složení Evropského parlamentu. Nejprve si ověříme, zda nám fungují hlasovací karty a zařízení, takže prosím o zkušební hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Je to skutečně jenom zkouška. tak už teď vidíme, že, že za EPP máme o dva poslance více. A prosím, ověřte, že se zase nevíme příliš mnoho těch karet eh, ze zařízení. Ještě jednu kartu prosím vyjmout. Jeden z vás nehlasoval, to jenom upozorňuji, abyste si toho byli vědomi, že někdo z vás nestiskl tlačítko. Takže jinak eh, tedy chápu, že všechno je v pořádku, všichni máte hlasovací karty a můžeme tedy začít. Takže pozměňovací návrh 127, kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. O jednoho poslance EPP máme více, než bychom měli mít. Zamítnuto. Nyní kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 128. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Není kompromis O. Já to mám na straně 9 eh, ve svém materiálu, nevím, jak je to u vás. Takže kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní tedy přecházíme Chcete to ověřit? Dobře, ověříme kompromis O. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Za EPP o jednoho poslance máme více, než bychom měli mít. Poprosím EPP, aby někdo vyjmul kartu. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 153. Kdo je pro? 153. Proti. Zdržel se někdo schváleno? Vážení kolegové, že bychom se to stanovili takto. Pokud eh, vidí předsedové, že mm, je všechno jasné, tak to neověřujeme elektronicky, leda, že by skutečně někdo eh, hodně trval na tom, abychom to ověřili elektronicky. Vy chcete ověřit 153? Dobře, normálně to neděláme, ale tentokrát to ověříme, takže prosím, můžete hlasovat elektronicky o 153. Opět eh, za EPP hlasuje o jednoho poslance více, než by mělo. musíme se smířit s tou nejsilnější skupinou, říká paní předsedkyně. Takže zamítnuto. Nyní 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději ověříme i tento návrh. Končím hlasování. Bylo to přijato. We go to pages. Teď kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro 125? Ještě jednou. Kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 126. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 126 ještě jednou, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto, takže bylo to v pořádku. Takže můžeme teď hlasovat o návrhu usnesení eh, ohledně rozhodnutí Evropské rady. Budeme hlasovat o rozhodnutí Evropské rady, kterou se ustanovuje složení Evropského parlamentu. A tady se píše jmenovité hlasování, říká paní předsedkyně. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě stále můžete hlasovat o návrhu rozhodnutí Evropské rady. Jeden z vás ještě nehlasoval, zřejmě tedy záměrně, takže končím hlasování a máme 21 hlasů pro, 4 proti. Takže rozhodnutí bylo schváleno. Nyní půjdeme dál a budeme hlasovat o návrhu usnesení. Začneme kompromisem A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní kompromis B. O tři stránky dál, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 76 elektronicky. Opět PPP o jednoho poslance více, než by mělo být. Teď už je to v pořádku, schváleno. Nyní 84. To je o tři stránky dál. 84. Kdo je pro? Proti? Ověříme 84 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno. Nyní nahlasujeme o návrhu 94, druhá část. To je doplnění ke kompromisu. Je to jasné, je to 94. druhá část, jakožto doplnění tohoto kompromisu, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto. Zcela určitě. Omlouvám se, bylo to zamítnuto. Chcete to přesto ověřit? Dobře, takže zahajuji hlasování o návrhu 8, pardon, 94, druhá část. Jeden z vás nehlasoval, teď už tady končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 20 hlasy proti, 4 pro. Nyní návrh 87, o několik stránek dále. Kdo je pro? Proti. Myslím, eh, že bude lepší to ověřit elektronicky. Návrh 87 můžete hlasovat. Ještě jeden z vás nehlasoval. Teď už je to v pořádku. Uzavírám hlasování. Je to přijato. Nyní kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 107 byla stažena, takže přecházíme ke kompromisu G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme 101. Dobře, takže 101 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 102. Kdo je pro? Proti? Ještě počkáme, socialisté nehlasovali. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 112. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 113, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, trojka, kdo je a ta nám odpadá. Čtyřka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Pětka, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. A nyní hlasujeme o druhé části návrhu 31, jakožto doplnění kompromisu. Takže druhá část 31, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 15. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Ověříme první část návrhu 15 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Eh, second, eh, sorry, the <laughs> vote closed. Končím hlasování. Přijato druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo přijato. Ověříme i elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím. Hlasování přijato. Teďka kompromis je. O dvě stránky dále. Kdo je pro kompromis je? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nyní kompromis K. Guy Verhofstadt eh, bez mikrofonu. My musíme o kompromisu K, K bis, A hlasovat předtím, než budeme hlasovat o kompromisu K. Dobře, je tady návrh, abychom hlasovali nejprve o kompromisu K bis, A, eh, Předtím, než budeme hlasovat o kompromisu K, nikdo není proti, takže nejprve kompromis K bis, kdo je pro, proti, já myslím, že to bylo přijato, ale raději to ověříme elektronicky, protože se nejsem jistá, takže hlasujeme o kompromisu K bis KA. It is... Přijato. Takže teď to znamená, že kompromis K odpadá a budeme hlasovat o kompromisu L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Socialisté byli pro ano, dobře. Prosím. Chcete ověřit L, tak budeme hlasovat elektronicky o kompromisu L. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, L je schváleno. Takže teď návrh 34. Kdo je pro? proti. Ověříme 34 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. A nyní jmenovité hlasování o návrhu usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 20 hlasů pro, 4 proti. Usnesení bylo schváleno. Uh, Vážení kolegové, Prosím, opravdu nebudete tady dělat žádný hluk, prosím. Nevím, kdo teď byl první, myslím, že Žerom. Vážená paní předsedkyně, chtěl bych upřesnit, myslím, že mikrofon je zapnutý, postačí, aby všichni zmlkli a bude slyšet Myslím si, že to není obvyklé, nicméně jakožto náhradník v tomto výboru a jistě uznáte, že se účastním všech jednání i hlasování, nemohl jsem se zúčastnit nominativní volby nebo tedy té ověřovací, v tom ověřovacím hlasování, protože byl jeden člen za naši skupinu navíc, ale musím říci, že jaksi osobně jsem odhlasoval téměř všechno a zejména možnost, aby byly sestaveny eh, nadnárodní seznamy pro Evropský parlament. Myslím si, že je důležité, aby to bylo zcela zřetelně řečeno. Chtěl jsem vám tímto poděkovat za pozornost. Ano, děkuji mnohokrát. Myslím si, že v podstatě teď tady máme tři žádosti o hlasování podstatě máme 183, pokud jde tedy o hlasování, které je samozřejmě jiné, pokud jde o výbory, čili v podstatě teď v podstatě nepůjde jenom o tu možnost ale samozřejmě máme tady čas k dispozici a můžete prosím se k tomu tedy vyjádřit. Děkuji vám mnohokrát a teď druhý byl Paulo Ranger. Já bych chtěl říci, že složení parlamentu ten konsensus, ke, kterým, ke kterému jsme dospěli, je v podstatě velmi dobrý. Já bych chtěl poblahopřát zpravodajům za velmi vyrovnané řešení, ke kterému jsme dospěli a chtěl bych říci, že jsem proti vytváření těch nadnárodních seznamů, protože to by v podstatě vedlo k nerovnováze mezi malými a středními na jedné a velkými státy na druhé. Za druhé, zvyšovalo by to také propast mezi občany a jejich volenými zástupci, protože by tady byla opravdu velká vzdálenost mezi těmi jednotlivými kruhy. Je to prosím mé vysvětlení. Já bych vás chtěl požádat, pane Leinene, já bych vám chtěl říci, že jsem hlasoval o usnesení, ale chci toto vysvětlit svým voličům. A za třetí, zde v podstatě v Německu, ve Švýcarsku, ve Spojených státech máme prostě jiný systém, čili je to opravdu protifederální nástroj a je to skutečně v podstatě pravý opak toho, co si přejeme. Takže další věc. Jak jsme viděli, populistům se tento nový nástroj velmi líbí, pokud bude schválen, protože jim dá větší příležitost k tomu, aby vyhráli ve volbách. A chtěl bych říci, že mám zákonné pochybnosti o tom, že můžeme schválit pozměňovací návrhy týkající se nadnárodních seznamů v tomto Eh, systému, čili si myslím, že to skutečně závisí na tom, jak tedy to vypadá s volební situací v jednotlivých zemích. Já bych v podstatě nechtěla, abychom teď spouštěli nějakou delší eh, diskusi, ale pan Ujazdovský ještě žádal o slovo. Já skutečně nemohu dovolit, abychom teď o tom debatovali. Pokud teď chcete nějakým způsobem diskutovat s Paulem, jistě můžete, ale prosím, teď nemůžeme tedy na toto téma zavést debatu. Takže pan Ujazdovský, prosím. Já bych chtěl jménem ECR informovat o tom, že máme v podstatě velmi tedy kritický z, náhled na tuto věc, ale předáme to písemně ano, samozřejmě, každý má právo se k tomu vyjádřit. Paní Tapardos. Dráž koleč, cred v în primul rând trebuie să le mulțumim celor doi. Vážení kolegové, my bychom chtěli poděkovat oběma zpravodajům za vynikající práci. Bylo to opravdu velmi dobré, k čemu jsme dospěli. Máme, myslím, opravdu velmi vyrovnané zastoupení všech členských států a to nám umožňuje, abychom opravdu účinně zastupovali občany a pak se tedy soustředíme samozřejmě na jednání v plenární sestavě a na jednání s radou. Ano, děkuji mnohokrát. Já samozřejmě respektuji všechny členy a jejich názory pokud jde o tuto otázku nadnárodních seznamů, pouze bych chtěl připomenout, že Evropský parlament již hlasoval v vině 90. let, už je to tedy pěkná řádka let, a že v podstatě eh, tehdy byla vydána zpráva Anastafopolosová a tehdy jsme vlastně vytvořili evropské politické strany a šli jsme tedy na tedy takovéto řešení a já si myslím, že je skutečně důležité vidět, jak budou vypadat ty volební seznamy a jakým způsobem budou evropské strany postupovat v rámci tedy mandátů v evropských volbách. Ale myslím si, že věci se teď před několika měsíci změnili. Máme stále více vlád, které jsou v podstatě proto, aby byly sestavovány celoevropské seznamy a že tedy to bylo přijato v Portugalsku eh, a na Kypru například byly tedy vyjádřeny pozitivní eh, názory na toto téma a najednou by parlament tedy byl proti, čili já bych v podstatě byl rád, že jsme se k tomu vyjádřili, aby se právě diskuse nadále odvíjela. A myslím si, že plenární zasedání na základě toho pozitivního hlasování nám umožnila právě, abychom pokračovali eh, v tomto jednání protože tady máme určitý evropský veřejný prostor a je potřeba, abychom skutečně byli schopni tedy poskytovat celoevropské stanovisko. Ano, děkuji mnohokrát. A teď Pedro? Ne, teď chce hovořit každý, čili pan Šeplin, prosím. Možná spíše buďte tak laskaví, kdo chci chcete vzít slovo, přihlaste se, abychom věděli, kolik tomu máme věnovat času. Takže Max. Thank you, chair. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já budu stručný, já bych chtěl říci, že mám pocit, že argumenty pana Rangeho jsou velmi správné. Myslím, že jsme o tom jednali v plenárním zasedání a jsem skutečně velmi rád, že budeme moci takto pokračovat dále v jednání. Radu. Pan Šeplin, já bych chtěl jenom říci kolegům, buďte skutečně opatrní, pokud jde o neočekávané eh, následky, které by to mohlo přinést. Ano, děkuji. Teď Mercedes. my bychom měli o tom všichni přemýšlet a v klidu tedy o tom diskutovat. Jsem si jistá, že naše hlasování určitě nemá v sobě nic neústavního a pokud se nám podaří to schválit a pokud bude rada souhlasit, tak tyto nadnárodní seznamy umožní, abychom skutečně zapojili velké množství občanů při Eh, volbách do Evropského parlamentu, do debaty, která jim předchází a myslím si, že bychom o tom měli jednat eh, v mnohem větším klidu, protože menší země, které se obávají, že nebudou zastoupeny, se mílí, protože irský premiér jim odpověděl minulý týden, Ostatně to vidíme i dnes že ne vždy ty velké země eh, prosazují stanoviska, která v Evropě potom převáží. Tímto způsobem to nefunguje. Stačí se podívat, jak instituce skutečně fungují a to samé by platilo i pro ty celoevropské seznamy, čili bych vás chtěla vyzvat ke klidu a eh, jak si k tomu, abychom mohli uvažovat v klidu. Ano, děkuji, pan Brok. Paní předsedkyně, eh, Ono je eh, eh, logické, že tady eh, jsou transnacionalisté. Já bych Jo Leinenovi připomněl, že v Německu nejsou žádné celostátní seznamy, že tam máme třeba jenom kandidáty takové zastřešující na, jako špičkové kandidáty na kancléře, ale nic takového, žádná taková logika tady jinak neplatí. A potom, pokud jde o špičkové kandidáty, tak já už jsem to eh, eh, vlastně eh, protlačoval v Lisabonské smlouvě a důležité je, aby se za to stavili i evropské strany. A pokud jako přesvědčený federalista si myslím, že je třeba to upravit jako ve federálním systému. Pan Rangel na to upozornil ve všech federálních systémech nejsou eh, žádné eh, eh, národní kandidátky. Důležité ovšem je, a u Brexitu to tak bylo, kdo zná svého europoslance. Náš problém je, že nejsme dostatečně blízko občanům. To je ten rozhodující problém. Legitimace, kterou Evropský parlament potřebuje, je blízkost občanům a důvěra občanům. Občan musí vědět, kdo je jeho poslancem, že ho může potreskat, když dělá nesmysly. Pokud to budeme eh, zase vytahovat více eh, nahoru, tak to bude ještě eh, větší vzdálenost od občanů. A to je problém legitimace Evropského parlamentu. A že to národní vlády chtějí, to chápu, protože to je jenom posiluje jako je národní vlády radu oproti parlamentu. Děkuji a teď majte za Urtundua. Sí, muchas, muchas gracias, presidente. Děkuji, já jsem si vyslechla velice pozorně, co říkali kolegové, vyslechla jsem si jejich obavy. Ale co to jsou ty nadnárodní seznamy? To má úplně jinou dimenzi. Nejde jenom o špičkové kandidáty, nejde jenom o to, že tady jsou evropské politické strany, ale také vlastně říkáme, že jakýkoliv eh, kandidát velké či malé země a tady už by nemělo, dosáh- nemělo docházet k tomu, co říkal portugalský kolega, mohou kandidovat vlastně jednotně vůči všem voličům. Neznamená to, že tito kandidáti budou jenom z velkých zemí. Já naopak doufám, že to spíš budou velcí kandidáti, velcí politici. Děkuji. Pedro. Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl začít tím, že bych chtěla říci, že je to důležitý den pro evropskou demokracii. Myslím, že jsme opravdu velmi dobře spolupracovali na této citlivé otázce, ale všichni víme, že evropská demokracie do velké míry závisí na tomto parlamentu a tento parlament má skutečně reprezentovat evropské občany, kteří tedy volí parlament přímou volbou. A myslím si, že před sebou máme návrh, který je dobrý. Neznamená to, že bychom tím došli na konec cesty. Máme ještě to hlasování na plenárním zasedání, máme tedy jednání v radě a konečná tedy v podstatě eh, schvalovací procedura v parlamentu. Je to opravdu citlivá věc. Parlament předkládá návrh, který usiluje o spravedlivé zastoupení na tomto fóru, také rozumnou tedy velikost tohoto sboru a také tedy životaschopné politické řešení, což si myslím, že je skutečně pro nás velmi důležité. Ano, děkuji Pedrovi. Chtěla bych ještě něco dodat Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste byli jednotní na začátku hlasování, i přesto, že tady jsou velmi hluboké rozpory, pokud jde o některé složky tohoto tématu a chtěla bych vám říci, že jste skutečně byli tedy velmi odpovědní a že je to skutečně velmi zásadní věc tedy pro volby, které se budou konat Eh, v květnu roku 2019 ještě a budeme mít dvě plenární eh, hlasování teď v únoru a potom ještě až tedy bude přijata ta konečná formulace po té schvalovací proceduře, takže se bude znovu v podstatě hlasovat prostou většinou. Čili si myslím, že je důležité, abychom tedy nadále postupovali v tomto duchu odpovědnosti. Čili to je věc, kterou jsem chtěla říct na uzavření tohoto hlasování a teď bychom přešli k druhému hlasování, což je tedy revize rámcové dohody o vztazích mezi parlamentem a komisí. Chtěla bych vám říci, že postupujeme poměrně rychle v této věci, protože také máme tedy nepříliš dlouhou eh, lhůtu, čili máte teď příležitost v podstatě, aby pan zpravodaj, pan Pons, se k tomu vyjádřil a případně tedy i stínoví zpravodajové, pokud si to budou přát. Čili Estebane, slovo je tvoje. Gracias, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci především poděkovat členům našeho výboru za předložené pozměňovací návrhy a chci se omluvit protože eh, jsme nemohli zorganizovat eh, žádné jednání stínových zpravodajů vzhledem k tomu, že jsme měli skutečně velice krátké lhůty eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů i realizace, realizaci diskuze. Přesto se nám podařilo dosáhnout kompromisních návrhů, které by měly mít za cíl zahrnout maximální počet pozměňovacích návrhů. Já chci zdůraznit čtyři eh, prvky eh, ve své zprávy, tedy že proces špičkových kandidátů už je obsažen ve smlouvě, že politické strany na úrovni EU eh, by se měly zapojit do tohoto procesu a předkládat své mm, špičkové kandidáty jako v roce 2014. Ohledně voleb v roce 2019 to bude příležitost pro to, aby se tato ústavní praxe špičkových kandidátů dále konsolidovala. A čtvrtá věc, parlament je připraven odmítnout jakéhokoliv kandidáta na předsedu komise, který bude předložen radou, který předtím nebude odhlasován jako špičkový kandidát v evropských volbách. To znamená, že vlastně předkládáme čtyři kompromisní návrhy. Ačko zdůrazňuje, že proces špičkových kandidátů odráží rovnováhu mezi institucemi, tedy mezi parlamentem a radou. Kompromis B zdůrazňuje eh, to, eh, jak probíhají volby a roli evropských politických stran v nich eh, a vyzýváme tyto strany, aby jmenovali své špičkové kandidáty. Kompromis C zdůrazňuje klíčovou roli občanů a demokratického procesu v EU. Nesouhlasíme eh, s rozdílnými eh, přístupy ke klíčovým eh, záležitostem, zejména pokud jde o roli Evropského parlamentu v evropské demokracii a proto bych chtěl ještě požádat eh, o to, abyste na závěr, pokud možno, tuto zprávu podpořili. Pedro for Socialist. Ano, děkuji. Teď Pedro. O relator pela sua proposta. A proposta... Já bych chtěl říci, že skutečně ten návrh přišel ve správný čas. protože se tím v podstatě upravuje tedy ta otázka eh, komisařů, kteří budou pracovat tedy na celém tom postupu volebním a také vysílá určitý politický signál. To znamená, že zkušenosti těch kandidátů na špičkové pozici mají v podstatě být dále prohloubeny, protože je to důležitý příspěvek k evropské demokracii. Demokracie nemá tedy ustupovat, ale naopak se dále rozvíjet, čili proto stojíme skutečně za spravodajem v okamžiku hlasování. Ano, děkuji a majte. Poralde. Děkuji. Já chci poděkovat panu Gonzálesi Ponsovi, který vždy pracuje velice odpovědně, důstojně a velice citlivě a rozumně vůči ostatním frakcím, takže vám děkuji za vaši práci. Thank you. And... Ano, děkuji. A ještě Fabio Castaldo. Já bych chtěl jenom stručně říci, že opravdu oceňuji úsilí, které bylo vyvinuto. Bude skutečně třeba, abychom byli schopni eh, dále zastávat tuto koncepci, kterou jsme naznačili, to znamená mít tedy ty špičkové kandidáty pro politická hnutí, která se nechtějí ustavit jako strany aby se mohli tedy také účastnit občanské platformy eh, v rámci volebního procesu a že je to tedy opravdu důležitá část evropské demokracie, která nemá být vylučována z tohoto období, období volebního, kdy skutečně dochází ke konfrontaci názorů. Myslím, že už teď nikdo další nechtěl se vyjádřit v tomto stádiu, čili můžeme začít hlasovat. Začneme pozměňovacím návrhem 29, to je ústní pozměňovací návrh, o který požádal Fabio Castaldo. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ano. EPP je proti. Potřebujeme eh, jenom dva lidi, kteří to můžou zablokovat, takže a jsou víc než dva. Takže pozměňovací návrh 30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 bude je proti? to se zdržel? to. 63. Kde byl? Kde proti? Kdo se držel? Zamítnuto. To byla první část, pardon. 40. A vám to bylo jasné. Bylo, bylo to jasné? Ano. Dobrá, nemusíme opakovat. 42. Také ústní pozměňovací návrh. Žádá zpravodaj, je někdo proti? jeden člověk, ale potřebujeme více. Takže 42 je upraveno, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a eh, zamítnuto. 43, druhá část. Kdo je proti, kdo se zdržel, a eh, zamítnuto. 44, kdo je pro, kdo je proti, ověříme 43, 44, pardon, zahajuji hlasování. Když je člověk nehlasoval, můžeme ukončit hlasování. Přijato. Kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 52. Ne, je to ještě jeden ústní pozměňovací návrh ke kompromisu B. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? EPP. EKR také, takže nebude tento ústní pozměňovací návrh, takže budeme hlasovat o něm jako separátně. Ne, to zmizí. Takže 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 52, 53. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 54. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 55. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 56. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57. Pán Fabio? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem uh, se možná trochu ztratil, ale chci se zeptat, jestli ten ústní pozměňovací návrh, který jsem podal uh, k 4a, jako dodatek, jestli se o něm zamítnuto, ne, zamítno, zamítnulo ho EPP a EKR. Dobré, dobrá, děkuji. Kde jsme? 57. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato 58. Kde je pro? Kde je proti? ve 58. Končím hlasování. EPP o jeden navíc. Dobrá. Takže končím hlasování. Přijata. Teď 60, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. Teď úvodní ustanovení a právní odůvodnění. 1. Zamítnuta 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A 3. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? A přijato 4. Kde je pro, kde je proti? A ověříme čtyřku. Končím hlasování. Přijato. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme eh, sedmičku. Myslím, že to bylo přijato. Končím hlasování. Bylo to přijato. 8, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pardon, kompromis C. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. 11, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel eh, přijato. 12, kde je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřím osmnáctku. Zahajuji hlasování. Končím eh, hlasování. O jednoho navíc EPP. Končím hlasování. Zamítnuto. 19. To je to tež.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 u jednoho navíc EPP. Končím hlasování. Přijato 17 k 6. Mnohokrát vám děkuji. Tímto končím tento bod na pořadu jednání. A teď se dostáváme k bodu uh, eh, 12. Ladies and gentlemen, we would like to continue the meeting. Vážení kolegové, takže budeme pokračovat eh, v dalším jednání. Na programu máme situaci v Maďarsku. Jako AVKO bychom se měli vyjádřit ke zprávě, kterou zpracovává výbor LIBE. Naší autorkou stanoviska je Majte, jejíž příjmení je téměř nevyslovitelné. Takže eh, Majte za Alde má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. My jsme absolvovali řadu velice eh, žhavých, eh, bouřlivých diskuzí. Teď myslím, že se dostáváme ke smířlivější fázi. Máme před sebou stanovisko, kterým bychom měli přispět ke zprávě výboru eh, LIBE, který je hlavním odpovědným výborem, jak víte. Tak 17. května jsme schválili o Maďarsku usnesení a v desátém body, bodě eh, bychom měli podle této zprávy eh, přispět ke stanovisku výboru eh, Libem. Padlo totiž rozhodnutí, že tu hlavní zprávu bude zpracovávat skutečně výbor Libe, paní zpravodajka z Argentiny, která představila v létě svou zprávu a ta by měla dojít tedy po létě na plenární zasedání. My společně s výborem Kult a Kont eh, máme za úkol zpracovat stanovisko k této zprávě. Já jsem se rozhodla, že se soustředím eh, v tom stanovisku, které vám dnes předkládám, na obhajobu druhého článku smlouvy, kde se hovoří o základních principech EU a o tom, že všechny členské státy bez výjimky mají povinnost tyto základní principy respektovat. První a čtvrtý bod tedy vychází nejenom z usnesení o Maďarsku, který jsme schválili v Evropském parlamentu, jak už jsem říkala, velikou většinou, ale rovněž se eh, opírám o předchozí usnesení z roku 2015. V tom stanovisku Odkazuji tedy na eh, dřívější diskuse, které v parlamentu proběhly. Zmíním ještě šestý bod eh, svého stanoviska, který, hm, které vám předkládám, kde hovořím o tom, že Evropská unie nedostala žádný návrh týkající se eh, uzavření unijního paktu pro demokracii, právní stát a základní práva. A právě proto, že tento nástroj zatím od Evropské komise k dispozici nemáme, tak eh, se opíráme o zásady Benátské úmluvy, o které hovořím v třetím odstavci a která si myslím, že pro nás je teď prakticky použitelným nástrojem. V pátém odstavci zmiňuji povinnosti a cíle, které musí dodržovat a naplňovat všechny, všechny členské státy od přistoupení ke společenství. A pokud jde o interinstitucionální vztahy a vztahy vůči občanům v Evropské unii, tak eh, to je další odstavec mého stanoviska. Na závěr tedy chci říci, že jsem nechtěla zasahovat eh, eh, do otázky toho, zda aplikovat článek 7 či nikoliv, protože myslím, že to nepřísluší našemu výboru. Pouze se omezuji na kompetence, které výbor AFKO má. A chtěla bych poukázat na to, že nám tedy nejde o to eh, rozhodovat eh, nad rámec našich kompetencí, tedy o záležitostech, které nám nepříslušejí, ale přidržet se skutečně eh, omezeného, omezené působnosti, kterou máme v rámci výboru AVKO a myslím si, že tady je nejdůležitější to, abychom dostali dodržování zásad v článku 2 eh, zakládající smlouvy. Na základě toho jsem spolupracovala s dalšími stínovými zpravodaji, kteří předkládali pozměňovací návrhy, absolvovali jsme eh, řadu eh, diskuzí a samozřejmě, že je možné tedy, abyste předložili pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku, které by ho dále zlepšili. Už nyní chci poděkovat eh, za to, eh, že jste si vyslechli mé úvodní vystoupení. Děkuji. Já danke schön. Děkuji. Za úvod k tomuto stanovisku. nyní koordinátor pan Šeplin za EPP. Děkuji, já chci také majitě, Majte poděkovat eh, za to, že nastínila současnou eh, situaci. Já jsem v obtížné situaci, protože jsem Maďar a dovolím si tady několik obecných poznámek. Za prvé, ať už je závěr Evropského parlamentu v této věci jakýkoliv, musí se opírat od o důkazy a fakta, nikoliv o jakoukoliv ideologii či předsudky. A zde narážíme na problém. Je tady velice eh, silný eh, argument úpadku demokracie v Maďarsku a jiných státech, eh, tady předně v těch takzvaných nových členských státech. Ale jeden z problémů spočívá v tom, že ti, kteří předávají informace, sdělují informace, v tomto případě Maďarsko, sdělují argumenty maďarské opozice, ale nikoliv samotné vlády. Je to tudíž jednostrané chápání situace v Maďarsku. A Oni se ty argumenty jenom vzá, vzájemně pak opakují a o to se stávají silnějšími. Takže kdokoliv eh, má obavy o právní situaci v Maďarsku, by si měl přečíst eh, justiční hodnocení komise Čedešo Skoubut, který byl vydán loni na jaře, je takto vydáván každoročně. Je to velice zajímavé čtení, takže pokud vás zajímá situace v Maďarsku, Ehm, a máte pocit, eh, že tam, eh, že v Maďarsku nepanuje právní stát, tak to snad ani neč, nečtěte. Ono to hodnocení totiž eh, vychází poměrně příznivě pro Maďarsko. Je zařazeno v první třetině členských států. Co se týče ústavního soudu, tak tady bych upozornil, že v posledních pěti letech Možná mě opravte, možná je to v posledních šesti letech. Maďarský ústavní soud opakovaně byl ve střetu s parlamentem, který rozhodoval proti vládě a argument, že ústavní soud v Maďarsku byl politizován vládnoucí stranou, neobstojí. Pokud se podíváte na situaci skutečně podrobně, jako jsem to udělal já, uvidíte, že je to vlastně úplně jinak od roku 2010 eh, byly jmenováni do ústavního soudu ti soudci, kteří jsou naopak vůči Šedešu velice kritičtí. Takže já bych poprosil, abyste se obeznámili eh, se situací v Maďarsku, pokud jde o ohrožení hodnot podle článku 2 eh, Samozřejmě, že můžeme uvažovat o aplikaci článku 7, ale podívejme se i na jiné státy, kde podle mého názoru probíhají analogické procesy Rumunsko, Malta, státy, které se doposavat nikdy nedostaly do středu pozornosti na rozdíl od Maďarska či Polska. Ja, danke für, für diese... Děkuji za vaše vyjádření. Nyní paní Kaufmann. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla říci, že děkuji paní zpravodajce. Já myslím, že se skutečně dokázala soustředit na klíčové záležitosti a s jejím postojem souhlasím. Tedy, že náš výbor by se měl soustředit na to, co je v naší kompetenci. Teď jde o to, zda společná základní evropská práva jsou skutečně dodržována ve všech členských státech. A pan Šeplin má pravdu. Není možné posuzovat členské státy rozdílným způsobem a právě proto jsme vedli tak dlouhé diskuze, ohledně této zprávy i předchozích eh, usnesení eh, k Maďarsku či jiným státům. Pokud jde o ten pakt pro demokracii, právní stát a základní práva, tak to je skutečně návrh velice důležitý. A opravdu je na čase, aby eh, komise ohledně tohoto návrhu reagovala. Další věc, kterou chci zmínit, je to, že řada lidí má obavy z toho, co se v Maďarsku děje a právě proto o tomto tématu také dnes diskutujeme. Pan Šeplin řekl, že bychom se měli soustředit na fakta. Dobře, se vší úctou ovšem, jaká jsou ta fakta ohledně uh, Maďarska v současné době? Já jsem ani nemohla věřit eh, tomu, že se uvažovalo o referendum, které plánovala vláda ohledně návrhu z Bruselu na základě toho, že Brusel odejímá Maďarsku suverenitu či něco podobného. Já si myslím, že to je skutečně zcela neuvěřitelný politický proces a tohle to je případ eh, tedy vlády jednoho členského státu, který by měl být vázán smlouvou, stejně jako všichni ostatní, a zajistit její dodržování, respektive transpozici evropské legislativy do legislativy vnitrostátní. Takže to je jedna povinnost členského státu a přitom tento členský stát postupuje tím způsobem, který postupuje, je to nepřijatelné. A myslím, že v našem výboru bychom mohli do stanoviska zapracovat ještě jednu věc. V současné době totiž podle mého názoru eh, dochází k velice potřebné diskuzi ohledně toho, jak podpořit právní stát eh, v členských státech. Například pokud jde o propojení fungování eh, člen, fungování právního státu s čerpáním evropských prostředků. To si myslím, že je také věc, která by se měla v našem stanovisku objevit. A ani nemusím asi dodávat, že takové pravidlo se musí týkat všech členských států. To znamená, že do budoucna dodržování legislativy Evropské unie musí být provázáno na čerpání eh, evropských prostředků. Pan Ujazdovský tady není, takže má slovo paní Barbara Spinelli, prosím. Eh, ano, děkuji vám za toto stanovisko. Je to stanovisko, mají to opravdu velmi zajímavé. A jsem ráda, že jsem se mohla také podílet. Je tady otázka článku 2, která mi připadá velmi důležitá, a také otázka judikatury obou evropských soudních orgánů v této věci. A v tomto kontextu bych řekla našemu příteli Děrdimu, že v podstatě tady neexistuje jeden jediný možný diskurs. Pokud jde o právní stát v Maďarsku, jsou tady ale určité skutečnosti, skutečnosti, které zdůraznil i Evropský soudní dvůr. Nejde pouze o informace, které by pocházely od maďarské opozice. Nicméně mám určité pochybnosti, pokud jde o použití článku 7. Je samozřejmě dobré ten článek 7 tedy mít jako možnost, když už nemáme možnost jinou, ale byla bych proto, aby skutečně tedy ta zpráva Intveldové byla jaksi vzata v potaz, protože je tam méně agresivní postoj vyjádřen vůči členským státům a lépe to tedy odpovídá také těm námitkám, o kterých hovořil Gerd. A umožňuje to také v podstatě proti těmto argumentům vystupovat, pokud jde tedy o to, že někteří tvrdí, že je zde tedy určitý vlastně přístup daný eh, vůči Maďarsku předem. Takže článek 7 jistě, nicméně ten článek 7 není v podstatě poslední eh, jaksi možnou zbraní, protože se o tom hovoří jako o jaderné zbrani, čili ten článek 7 v podstatě může mít tedy velmi závažné dopady. Ano, pan Terry Cabras. Thank you. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jak je řečeno v textu stanoviska, jsou zde výrazné problémy s demokracií, právním státem a obecnými základními právy v Maďarsku. Čili teď jde o to, za koho hovořím, ale myslím si, že článek 7 by skutečně měl být spuštěn z ústavního hlediska. Je tady celá řada otázek, které jsme už v podstatě eh, vyzvedli na základě práce Benátského výboru, čili například otázka práv Maďarsko přijalo celou řadu opatření, která omezují svobodu projevu, což v demokratické společnosti právě samozřejmě je nutné, jaksi nějakým způsobem neumožňovat, aby byly pronášeny nenávistné projevy, ale je tady otázka výkladu, do jaké míry tedy to budeme rozšiřovat, abychom potom mohli podstatě bránit i tomu, aby někdo kritizoval maďarské instituce nebo vládnoucí činitele. Pak je tady otázka také nezávislosti soudních orgánů, pokud jde tedy o to, že v podstatě zde máme tedy celou řadu orgánů, které nejsou nezávislé, které mají politický základ a které v podstatě eh, ruší tedy možnost dělení eh, mocenských E, pravomocí, tak jak je to tedy v demokracii běžné. Potom tady byla vytvořena celá řada reform ve velmi krátkém časovém období, které v podstatě tedy e, jdou nad e, rámec rozsudků přijatých ústavním soudem a že je skutečně třeba, aby tedy ústavní úroveň byla opět brata v potaz, protože se velmi často rozšiřují v podstatě pravomoci dané obecnými zákony na úkor eh, ústavních eh, ustanovení. Čili v podstatě to vyvolává nestabilitu a také tedy to podmílá ústavu, protože to jsou skutečně zásady a požadavky, které můžeme mm, běžně klást na stát založený na ústavním základu. Tato opatření podemíla jim možnost, aby skutečně se nějakým způsobem také mm, ústava eh, v Maďarsku stala předmětem třeba dalších revizí, které by nešly správným směrem. Čili je skutečně důležité, aby se nevyužívaly eh, ústavní reformy k nějakým instrumentalizovaným způsobem a aby se skutečně zajistil rozdíl mm, mezi tedy eh, vytvářením ústavních ustanovení a běžným tedy legislativním provozem. Ano, děkuji mnohokrát. Ještě někdo další? Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat Majte za to, že zahájila diskusi zprávou, která je velmi užitečná. Další poznámka Teď pokud jde tedy o tu možnost použít toho jaderného arzenálu, v podstatě je třeba, aby ta jaderná zbraň byla především odrazující prostředek, čili ten článek 7 má odrazující úlohu. Ale co mne zajímá, je vlastně celý ten postup, který potom může ten článek spustit. A máme tedy eh, ten Benátský výbor, který v podstatě může eh, předat určitou informaci o vývoji situaci v zemi ale pak je tady další bod. Máme také Vídeňskou agenturu pro základní práva. Já si myslím, že tato agentura by zvýšila svou důvěryhodnost, pokud by byla více nezávislá ve vztahu eh, ke komisi a kdyby mohla sama v podstatě eh, dá vydávat určité výstrahy, varování, aby v podstatě bylo možno tedy naslouchat jaksi těm jednotlivým eh, projevům, které se objevují protože samozřejmě je důležité vzít v potaz existující texty, ale také kontext, v jakém ty texty vycházejí. Čili agentura by měla mít možnost vzít na sebe iniciativu, obrátit se na příslušné orgány i na příslušné výbory v rámci EP, například tedy AVKO, například LIBE, a potom bychom mohli skutečně posuzovat věci na základě jaksi faktografických údajů, protože já chápu, v jaké situaci je pan Šepflin, když je jeho země tedy jaksi předmětem útoku, samozřejmě usiluje také o to, aby připomněl, že pravda jaksi se skládá z mnoha různých úhlů pohledu. Takže si myslím, že je třeba, aby skutečně zde měli možnost se zapojit i ty nezávislé orgány, které nebudou zároveň soudcem i účastníkem procesu. Takže pokud je o článek dvě, myslím si, že je důležité, abychom projevili tedy schopnost zdravého úsudku, ale abychom si také uvědomili, jakou váhu vlastně může mít určitá země v některých skupinách Evropského parlamentu. Myslím, že všechny tyto prvky by nás měly vést k tomu, abychom opravdu tedy usilovali o to, aby zde zasahovali především ty nejvíce možné nezávislé orgány a také tedy dávali si pozor na to, jak věci formulujeme. Ano, děkuji paní Mercedes Bres. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za toto stanovisko, které je důležité a které nám umožňuje zahájit diskusy a také tedy úvahy o tom, jak vypadá situace v Maďarsku. Kolegové již zde odkazovali na určité konkrétní prvky, na určitá fakta, na hodnocení, která provedl soud, pokud jde o nedodržování pravidel právního státu. A já bych chtěla také říci něco na téma toho, co zde říkal pan kolega Šepflin. Myslím si, že zde hrají roli i určité politické aspekty. Evropská unie je založena na principech právního státu, máme listinu základních práv a eh, je třeba tedy dodržovat určité hodnoty, které jsou hodnotami trvalými. Ale pak je tady tedy také módní trend a ostatně Eh, nejvyšší představitel Maďarska je tedy v tomto trendu rovněž zastoupen. A to je eh, jaksi snaha pronášet určité projevy bez toho, že by po nich následovala konkrétní fakta v terénu. Nicméně řada států podepsala tedy samozřejmě eh, celou řadu dokumentů, eh, které stanoví zásady právního státu, mezi nimi tedy tu listinu. A najednou političtí činitelé jsou schopni přednášet projevy, ve kterých nejsou zásady eh, z této listiny náležitě vzaty v potaz. Ale toto nedodržování eh, těch zásad na třeba ústních Eh, projevech je opravdu závažná věc. Je to věc, se kterou nemůžeme souhlasit. Nemůžeme souhlasit s politickou beztrestností těchto činitelů, kteří se vyjadřují a přitom jsou plnoprávnými členy EU. Je třeba, aby samozřejmě bylo za to v potaz, že článek 7 se nepoužívá snadno, je to opravdu taková jaderná zbraň, ale existují i nástroje jiné a chtěla bych připomenout, že celá řada našich představitelů včetně tedy nejvyššího představitele mé vlády, připomínali solidaritu a dodržování zásad nemůže fungovat jenom jednosměrně a že evropské fondy eh, mohou být použity jako určitá forma trestu za nedodržování zásad. Je tady otázka i rozpočtová, je tady tedy otázka hospodářské spolupráce a e, zde tedy je třeba přihlížet k těm různým prohlášením v celé řadě oblastí. A mezi těmi body máme tedy dodržování základních práv a svobod. Čili myslím si, že je třeba to připomenout, že ti, kdo chtějí být součástí Evropské unie, musí svým chováním a ve svých prohlášeních skutečně také reprezentovat hodnoty EU a nemohou je neustále pošlapávat. Když jde například o to, že se má prokázat, že v legislativní rovině ne možná všechno potom ve faktech tedy odpovídá tomu, co bylo řečeno. Nicméně političtí představitelé i ve svých slovech by měli respektovat demokracii a proto bychom měli být mnohem pozornější na to, co skutečně říkají. Ano, děkuji mnohokrát. Myslím, že už nikdo další se nehlásí o slovo, takže myslím, že můžeme dát znovu slovo Majte. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji všem. Je evidentní, že toto je velice citlivá záležitost, kterou budeme muset řešit skutečně velice odpovědně. Také je zřejmé, že je potřeba, abychom prohloubili nejenom to, eh, co se týká přísné kompetence našeho výboru, ale že bychom měli absolvovat eh, i další diskuze ohledně věcnosti, podloženosti, eh, určitých argumentů. V druhém eh, odstavci odkazuji na ty základní hodnoty, já si myslím, že tady je potřeba, aby byla ta naše cesta přímočará. Jsou zde totiž témata v některých státech, témata ideologie, které mohou eh, představovat oheň, který pak zažehne jiskru, přeskočí dále do dalších států. A jinak je tady řada dalších věcí, které musíme ošetřit, řada dalších témat, které musíme e, řešit skutečně s otevřenou myslí, abychom zohlednili veškeré aspekty, které se té záležitosti dotýkají, abychom šli tedy skutečně maximálně eh, daleko, nakolik nám to kompetence tohoto výboru umožní. Děkuji za vaše vyjádření a vezmu v potaz eh, vše, co jste zmínili. Děkuji. Ještě někdo se hlásí. No. Děkuji. Já bych se ještě zeptala eh, k harmonogramu. Mohli byste k tomu ještě jednou něco říci? Kdy co? To jsem zrovna chtěla eh, říct závěrem, protože už máme pořád jednání. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 5 eh, hodin odpoledne 1. února letošního roku. Eh, projednání pozměňovacích návrhů a proběhne na zasedání AVKO 26. a 27. února. A potom mm, se možná bude hlasovat na AVKu 25. dubna pravděpodobně. V mezičase uvidíme, eh, jestli budeme potřebovat víc času na pozměňovací návrhy, ale nicméně teď je lhuta 1. Eh, února v 5. Takže tím eh, můžeme přejít k dalšímu eh, bodu na pořadu jednání, opět k něčemu, co se nám eh, pořád vrací, a sice právo v vyšetřovací výboru Ramon. Děkuji, Danuto, děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych vás chtěl, vážení kolegové, pouze informovat, jak se asi vzpomenete, tak v minulosti na posledním plenárním zasedání v prosinci byla nadnesena otázka k ústnímu zodpovězení na Evropskou komisi a ta se týkala paralizování práce, která se věnuje nařízení o vyšetřovacích výborech. A já bych velice rád eh, předal našemu výboru reakci, kterou jsme dostali od komise, která je velikým zklamáním. Byla to odpověď eh, místo předsedy, který odpovídá eh, za tuto eh, oblast. A musím říci, že ta odpověď byla skutečně rutinní, byrokratická, vlastně zopakovala, že komise věc prověřuje, že má na stole dokumenty, které vypracovaly právní služby třech institucí a tak dále. Můj dnešní komentář mm, chce především zdůraznit zablokování celé záležitosti na komisi. V podstatě mohu jenom eh, konstatovat, vážení kolegové, že se skutečně asi dostáváme k limitu toho, co můžeme v této věci udělat. Takže v v zásadě chci říci, že maximálně si by na poplach a pokud se záležitost nevyřeší v příštích měsících, tak si myslím, že už není možné, abychom tohoto na, nařízení, o kterém hovoří Lisabonská smlouva, docílili. My přitom máme starou zprávu Davida Martina z minulého mandátu Evropského parlamentu. Tři, čtyři roky poté, co byla tato zpráva schválena, vidíme, že jsme vlastně v situaci, kdy během příštích měsíců uh, Eh, by se měla otázka toho eh, zablokování definitivně vyřešit, pokud to tedy vůbec půjde. Kromě tedy této informace eh, logicky chci říci, že jsme museli jaksi zatím odložit některé další záležitosti ad acta. Jednak je to jednání s předsedou parlamentu, kde jsme chtěli podat naši stížnost ohledně celé situace a přáli jsme si, aby byla o této věci formálně informována komise a rada na té nejvyšší maximální úrovni. Eh, také je otázkou, zda se vůbec dočkáme nějaké věcné odpovědi od Evropské komise, zda bude nějak řešena naše stížnost eh, kterou zvažujeme podat na soudní dvůr. A poslední věc, o které chci eh, hovořit, je možnost takový poslední pokus, řekněme, z naší strany schromáždit dokumenty, které vypracovaly právní služby v posledních eh, měsících od roku 2016 do června roku 2017, eh, které jsou nyní zablokovány jak na komisi, tak na radě. A já bych rád schromáždil tyto eh, dokumenty, včetně těch alternativ, které nabízejí u těch nejkomplikovanějších článků právní služby a na základě toho vypracoval nový text. Zvažuji, zda je tady taková mm, eh, alternativa, tato možnost, zda bychom touto cestou nemohli odblokovat eh, situaci, kdybychom zkusili udělat tento krok, že bychom na základě těch současných textů zpracovali novou eh, zprávu. Vlastně tři a půl roku poté, co mm, začala jednání a konverzace s jednotlivými předsednictvími v radě, nemá smysl, abych to tady všechno rekapituloval. V podstatě jsme vlastně v situaci bez jakéhokoliv východiska. A co je zajímavé, ve včerejších vystoupeních v předchozích vystoupeních estonského předsednictví a nyní i bulharského předsednictví vlastně zaznělo totež omlouvali se, že došlo k tomu zablokování a obě dvě předsednictví řekly, že doufají, že tyto texty a ta práce, která, eh, kterou provedly právní služby, povedou k novému textu. Takže, paní předsedkyně, eh, dospívám k závěru, že pokud se nám nepodaří tento poslední krok, eh, pokud se nám skutečně nepodaří přinutit radu a komisi k novému textu, tak vlastně žádná jednání ani nemůžeme očekávat. A na tomto bych to tedy eh, uzavřel. Doufám, že se budeme moci sejít s Shadows. Předložíme návrhy nového textu. Ten předložíme eh, našemu výboru. Eh, řekněme na příští schůze, na příštím plenárním zasedání a cílem by bylo konkretizovat ten text. Vyšli bychom z toho textu, který již dříve schválen byl, a pozměnit ho tak, aniž bychom zásadním způsobem eh, naše předchozí eh, kompromisy pozměnili. Myslím si, že bez nového textu žádná další cesta není. Ta cesta je prostě u konce. Můžeme protestovat, jako jsme protestovali u předsedy parlamentu, že nedošlo k dodržení um, mezi institucemi a můžeme politicky kritizovat eh, situaci, můžeme dělat cokoliv, co chceme, ale myslím si, že to je v podstatě konec eh, jakékoliv eh, cesty. Takže já říkám, spojím se teď s Shadows a představím text. Uvidíme, zda bude přijatelný. Pokud ano, tak ho předložím tady k diskuzi na příštím zasedání výboru AVKO, což je, myslím, v únoru. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě někdo by se k tomu chtěl vyjádřit, k tomuto? Prosím, majte. Bien, muchísimas. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano, tak to nejsou úplně nejlepší zprávy. Navzdory tomu obrovskému úsilí pana Chauregio který opravdu má rozsáhlé vyjednavací eh, zkušenosti, musíme teď eh, pokojně zvážit naše možnosti, ten návrh, který nám eh, pan Chauregi předkládá, a pokusit se docílit jednání s radou. Takže uvidíme, E, jakou práci odvedou naši kolegové, jaký bude ten navrhovaný text. Já už teď děkuji za veškerá ta úsilí v posledních letech, protože Vím, že to byla práce rozsáhla, vím, že pan kolega udělal absolutně všechno a že to je naše velice důležité e, téma, se kterým se skutečně dostáváme na limit toho, co je možné. Děkuji. Okay. Anybody else? Ještě někdo? Já nemám přístup k tomu dokumentu, pokud vím, eh, tak eh, někteří z vás ho dostali neoficiálně. Vlastně někde to obíhá, ale je tak trochu divné, že tento eh, proces těch her, hraní her s námi prostě pokračuje, ale Ještě bych ráda udělala jednu věc. Napsala bych okamžitě dopis eh, právní eh, službě, aby nám eh, prezentovala výsledky práce, která trvá tolik měsíců. Protože právní služba je k našim službám, takže máme právo získat informace o tom, eh, na čem eh, vlastně eh, právní služby tak dlouho pracují. Můžeme to udělat dopisem těm jednotlivým třem právním službám, můžeme požádat o setkání, o vysvětlení výsledků práce. A potom, pokud uvidíme za bulharského předsednictví, že situace se neodblokuje, že no, paralelně můžeme začít pracovat více s bulharským předsednictvím, abychom zjistili, jestli bude možné to odblokovat na radě. A můžeme také diskutovat s radou na základě dokumentu právní služby. Možná uděláme tyhle dvě věci v nadcházejících dvou týdnech a uvidíme. se. Musím říct, že mě také trošku uh, zklamal přístup uh, kolegů z služby uh, těchto institucí, komise a, a rady. Tolik práce nevede k ničemu. Takže pokud nedostaneme tu odpověď rychle, tak pokud máte ten dokument dispozici, tak pravděpodobně k němu přihledněte a uvidíte, i co, co připravit, jestli úplně nový dokument, nebo nebo jestli bychom to mohli uh, uh, prostě uh, nějak vymyslet jako skat k něčemu jinému. Hm, prostě uvidíme, uvidíme. Každopádně navážeme kontakt s bulharským předsednictvím nějak tak operativně. Také se spojíme s právní službou nebo službami i s tou naší. která by měla tedy nabízet tak, tak nějak náš pohled. A požádáme je o předložení toho dokumentu a potom se rozhodneme, jestli jít tím eh, směrem, kterou, který se navrhl. Um, nevím, jestli, jestli je tady právní služba, která by se teď ráda vyjádřila, tak eh, Nevidím tady nikoho. Prosím, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím připomenout, že právní služba Evropského parlamentu eh, nám poslala dopis, ve kterém vysvětluje všechno, k čemu došlo, všechna ta jednání, která proběhla. A právní služba parlamentu už nám říká, že bohužel právní služby komise a rady, které zase samozřejmě podporují komisi a radu, dospěly eh, ke svým závěrům a vlastně přispěli k zablokování té situace, protože předložili generálnímu sekretariátu rady a komisem eh, svá stanoviska, která k tomu vedla. Takže já si myslím, že právní služby dalších eh, institucí vůbec nechtějí nějakým způsobem podpořit eh, náš postoj. Je to právní služba Evropského parlamentu, která nás informovala o těch jiných jednáních a řekli nám, nebo předložili nám ten čtyřsloupcový eh, dokument, eh, kde je vidět, zda se právní stanoviska eh, těch právních služeb zbližují, případně kde jsou určité možnosti. A právě to je ten dokument, na kterém teď pracuji, paní předsedkyně. A Myslím si, že naší eh, roli je najít eh, nejpragmatičtější postoj, který by maximálně zblížil postoje tří právních služeb. Takže já věřím, že se nám podaří posunout věc s bulharským předsednictvím. Nicméně je to šesté předsednictví, s kterým eh, jednáme, které se znovu setkává teď se zástupci jednotlivých států v rámci Rady pro všeobecné záležitosti seznamuje se s těmi právními eh, texty a myslím si, že skutečně tím jediným krokem je nový text. To je můj závěr, ale eh, paní Hibner možná to můžete ještě doplnit, eh, ty mé eh, závěry. My se samozřejmě sejdeme se stínovými zpravodaji budou tam zástupci všech politických skupin, prověříme všechny možnosti, pak ten nový text předložíme AFKu, uvidíme tedy, pokud dojde k dostatečnému politickému splížení a rozhodneme se, jaký bude tedy ten příští krok, jakou formou bude mít, koho oslovíme, zda generální sekretariát komise. Zkrátka rozhodneme o formátu toho nového textu, který budeme směřovat na komisi. To je v tuto chvíli eh, můj eh, přístup. Sejdu se s Shadows a pak vás budu informovat o tom, na čem jsme se dohodli. Asi nejsme připraveni uh, přijímat operativní rozhodnutí, ale uh, tohle, protože tohle, tyhle informace dostávám tady poprvé, čili myslím, že se na tím musím zasednout a, a připravit něco, co předložíme koordinátorům k řešení, takže asi bilaterálně to probeme se sekretariátem a navrhneme to dnes odpoledne. A to můžeme dát jako bod pro koordinátory. Já nejsem jako sama připravena. Každopádně můžeme se o tom eh, podebatovat, ale asi by to bylo o, eh, ztráta času. Já bych to nejdřív udělal bilaterálně, eh, probrala ty detaily. Každopádně písemně. To bude lepší co nejrychleji. Takže nevzdáme to, budeme pokračovat. Dobrá. ještě eh, něco jiného do pořadu jednání. Nikdo jiného tady ne, nevidím. Takže příště zasedneme 26. a 27. Eh, února. Takže uvidím vám, ať dokončím jednání.